Good morning, everybody. Dobrý den. I am very happy as first vice je mi velikou ctí jako prvního místo, místo předsedy Evropského parlamentu vás dnes všechny přivítat v této sněmovně na čtvrtém eh, kole Evropského parlamentního týdne. I want to thank Nejdříve bych rád poděkoval předsedovi Evropské komise, panu Žánu Klaudovi Junkrovi, za jeho dnešní přítomnost mezi námi. Mr. Schulz, the president of... Pan Schulz, předseda Evropského parlamentu, přicestuje z Londýna a dostaví se asi za půl hodiny. právě se konala schůzka pana předsedy Šulce s premiérem Cameronem. Zde máme zahájení prvního um, zasedání Evropského parlamentního týdne, eh, totiž plenární zasedání věnované Evropskému semestru a zítra 13. Eh, zasedání, které bude, eh, kterému bude spolupředsedat nizozemské předsednictví, pan předseda Tusk bude rovněž se účastnit a i dnes má v úmyslu se účastnit, či měl v úmyslu. V současné době však cestuje po Evropě, aby připravil summit Evropské rady, který se bude konat ve čtvrtek a proto žádá, abyste jej laskavě omluvili. Domnívám se, že naše současné zasedání je opravdu významné. Jak pro vás, co by poslance národních parlamentů, tak i pro nás, poslance Evropského parlamentu. Jsme přáteli, kteří potřebují spolupracovat. A záleží i na tom, abychom spolupracovali s Evropskou komisí. Nejprve bych vás rád seznámil s pravidly, která se budeme snažit dodržovat. Jako vždy se vynasnažíme, aby co nejvíce účastníků toho zasedání se mohlo vyjádřit, i přesto, že máme pouze omezené časové možnosti a z důvodu vysokého počtu účastníků se na vás obracím se žádostí, abyste se omezili na pouhé dvě minuty, kdykoliv budete mít otázku. A podle toho, jak se bude diskuse vyvíjet, bude možné, je možné, že budeme muset eh, toto, tento limit dále snížit. Prosím, hlaste se, pokud se chcete vyjádřit, vyplňte kartičku řečníka a předejte ji e, našim zřízencům. Je důležité, aby se to stalo co nejdříve, e, protože e, pokud by mělo dojít ke změně programu, tak bychom možná chtěli 15-20 minutové kolečko otázek a odpovědí právě s předsedou Evropské komise, který je zde. Musíme tedy rychle vyplnit své kartičky, kdykoliv chceme položit otázku předsedovi Evropské komise. Jinak omecně se budeme snažit přidělovat řečnickou dobu následovným systémem. Dva až tři poslanci národních parlamentů a poté jeden poslanec Evropského parlamentu. Nicméně bude-li třeba, tak tento systém případně v průběhu diskuse pozměníme. Nejdříve otázky devíti až desíti poslanců, posléze e, čas panu Junkrovi na odpověď, poté druhé kolo a pak vše. Uzavřeme tuto část. Nejdříve však předám slovo panu předsedovi Junkerovi a pak bezprostředně vaše otázky pan předseda odpoví a posléze se vyjádří pan předseda Schulz. Pane předsedo komise, máte slovo. Pane předsedo, dámy a pánové, dobré dopoledne. Toto není nejlepší týden pro zorganizování takovéto eh, schůzky, protože Evropská rada ve čtvrtek a v pátek se schází také. A v důsledku toho mám bilaterální schůzky s 21 premiéry dnes a zítra. A v důsledku toho budu muset odsud odejít za půl hodiny a za to se omlouvám. Ale nebyla to moje myšlenka eh, tento parlamentní týden uspořádat. Tento týden nebyla, nebyl to dobrý nápad, bylo by dobře se vyhnout na příště evropským radám. Takže v důsledku toho projev, ale rád bych, abychom hned eh, přistoupili k debatě, otázkám a odpovědím a vašim vyjádřením. Eh, evropský semestr není odborný či technický proces, je to vysoce politický proces. Komise nediktuje členským státům, co dělat, a proto také jsem okamžitě připraven vyslechnout vaše otázky či vyjádření. Děkuji. Je passe à langue Takže teď přejdu do francouzštiny a to proč? Protože první dotaz eh, je od francouzského národního schromáždění paní Daniel Roa, která eh, předsedá Evropskému výboru v národním schromáždění. Máte slovo. Ano, děkuji, pane předsedo. Eh, děkuji za to, že nám takto o, hned dáváte slovo. Jsem kde sedíte, paní? Tady, zde. Jsem velice ráda, pane předsedo Evropské rady, že se koná tato meziparlamentní konference, která je již pravidelná a funguje podle modelu, který byl schválen v Lucemburku. Připadá mi důležité, aby Evropský parlament a národní parlamenty byly v předstihu co nejvíce těsně spjaty při vytváření rozhodnutí na úrovni Evropské unie, především s ohledem na celé to evropské vládnutí, eh, jestli to takto mohu stručně nazvat. Mám dva dotazy k panu předsedovi Junckerovi. Eh, nejprve mm, myslím, že si všichni trochu uvědomujeme, že tady je Evropa strachu, která se ustavuje a Evropa solidarity a plné zaměstnanosti tiše mizí. Takže způsob eh, E, práce, zapojení e, občanů, zapojení národních parlamentů e, se jeví jako signál, který by nám mohl pomoci? Co si o tom myslíte? A teď druhá otázka k semestru. Je tady posílení kontroly ze strany národních parlamentů. Jsou tady tři nové ukazatele sociálního charakteru v té ekonomické oblasti a to připojení je trochu spochybňováno některými jinými poslanci. Já jsem tomu spíše nakloněná a byla bych ráda, <clears throat> pane předsedo, kdybyste nám upřesnil své myšlenky myšlenky <clears throat> ohledně těchto sociálních ukazatelů. Myslím si, že by to také přidalo eh, trochu více váhy hospodářskému vládnutí a obecně větší naději v oblasti zaměstnanosti, především zaměstnanosti mladých. Děkuji vám. Pane Junkere, máte slovo. Paní předsedkyně, máte pravdu. Evropa strachu, Evropa obav, Evropa úzkosti, e, někdy přehnaných obav, e, se ustavuje. Někteří e, rádi přiživují takovéto klima, takovéto pocity, které jsou možná pochopitelné, ale nezdravé. Při Eh, rovněž jste zmínila velmi správně, že v komisi, které předsedám, které mám tu čest předsedat, se snažíme zabývat zvýšenou zaměstnaností. Ano, eh, ta předchozí eh, politika byla do jisté míry slepá a ne zcela rozumná. Je třeba rozho- je třeba tedy růst a zaměstnanost podparovat a proto jsme také hned na počátku našeho mandátu začali s myšlenkou e, investování do zaměstnanosti. E, nebyla to moje myšlenka, ale převzal jsem ji rád a rozpracoval. Šlo o to identifikovat e, chyby a nejde v žádném případě o něco neúspěšného. Už jsme investovali víc jak 3 eh, miliardy, máme nějakých 40 velkých eh, projektů v oblasti infrastruktury a desítky tisíc malých a středních podniků již teď těží z skutečnosti, že tady existuje tento investiční plán, eh, který byl zahájen i díky podpoře Evropského parlamentu. V tomto kontextu, v kontextu Evropského semestru, Eh, hodně, hodně eh, dbám na to, aby byly do hry zapojeny národní parlamenty, s kterými se dnes setkáváme, protože evropský semestr hodně závisí na důvěře a možná bych to nazval i určitou komplicitou, určitým spojenectvím. Eh, rada v možnostích, které má, chce spolupracovat úžeji s národními parlamenty a s Evropským parlamentem, pokud jde o ty velké směry politické činnosti eh, v Evropské unii. A tady musím říct, že jsem někým, kdo hodně podporuje sociální ukazatele. Ostatně jsme to také navrhli jako podmínku na radě ECOFIN, která ovšem odmítla eh, sociální eh, ukazatele, které jsme navrhli na Eh, základě eh, přání některých eh, národních vlád a přitom pak vlastně následně velká většina národních vlád, ať už liberálních, sociálně demokratických či jiných, odmítla tyto sociální ukazatele využívat a zavést. Já ovšem neskládám zbraně, E, národní vlády e, jsou nepochybně vedeny dobrými úmysly a zdravým rozumem, ale budou muset e, nakonec přijmout skutečnost, že tady nejde pouze o to přijímat nástroje pro rozpočtovou a ekonomickou konvergenci, ale že je třeba také zkoumat takové nástroje, které by nás přiblížily sociální realitě Evropy, kterou jsme bohužel příliš často podceňovali v minulých obdobích. A právě proto Evropská komise eh, zahájí širokou konzultaci od 8. března ohledně eh, zavedení sociálního pilíře. To proběhne v prvním semestru letošního roku. Děkuji vám, pane předsedo. A teď z Litvy paní Birute Versajte, prosím. Thank you, Mr. Děkuji, pane předsedo komise. Děkuji za zapojení národních parlamentů do evropského semestru. Evropa prochází mnoho vrstevnatou krizí. Migrace, uprchlíci, globální nejistota a zároveň silný ekonomický vývoj v Evropské unii. Myslíte, že byste dokázal pojmenovat hlavní důvod nedostatku investic v evropské ekonomice? Je to asi nerovnoměrné rozdělení příjmu. Co tedy udělat? Neměli bychom se zaměřovat pouze na fiskální kázeň, ale také zvýšit domácí poptávku. To by mělo být cílem Evropské unie. Moje otázka se ovšem týká toho, jaký máme plán B. V případě, že v květnu nebo kdykoliv dojde k referendu ve Velké Británii, skutečně dojde k Brexitu. Máte nějaký plán, jak by potom vypadala Evropská unie, kdyby k tomu skutečně došlo? Děkuji. Vaše vyjádření eh, se neslo ve dvou rovinách. Eh, nejprve jste hovořila o investičním eh, ovzduší v Evropě a posléze jste se vyjádřila k britské otázce. Co se týče investic, tady bych chtěl říci, že ty členské státy, které, které dodržují rozpočtové marže, je mohou využít k posílení soukromé spotřeby. Protože ta, když se posílí způsobem, který je slučitelný s rytmem fiskálních požadavků, může skutečně ekonomiku posílit. Ale to, co děláme v rámci investičního plánu, je něco zcela jiného. Snažíme se o mobilizaci soukromého kapitálu, tak, aby e, investoval veřejné investice. Otázka, kterou jste položila vy, se týká něčeho jiného a patří do konkrétních doporučení pro jednotlivé členské státy. Komise to bude řešit v květnu, zatímco příští týden přijdeme se zprávami pro jednotlivé země a to, o čem jste hovořila, bylo, bude součástí tedy této jiné iniciativy. Co se týče britské otázky, já se setkám s britským premiérem Eh, za malou chvíli po té, co odejdu eh, odsud. Už jsem se s ním setkal asi čtyři nebo pětkrát. Komise eh, společně s předsedou rady naformulovala řadu návrhů, které budou přeskoumány ve čtvrtek a v pátek a uvidíme, jaká bude odpověď. Jestli ty eh, návrhy mé a předsedy Tuska považujeme za spravedlivé. Eh, jsou to návrhy za všechny členské státy. Je předčasné předjímat. Eh, kdybych odpověděl negativně na vaši otázku, jestli máme plán B, tak by z toho vyplynula ochota komise vůbec si umět představit Evropskou unii takto vlastně tak říkajíc eh, v troskách. Neboli mám plán B, nemám plán B, my máme plán A, a, a ten spočívá v tom, že, Evrop, že Spojené království zůstane v Evropské unii jako její aktivní a konstruktivní člen. A, del señor Pedro Saura. a teď má slovo pan Pedro Saura, člen španělského parlamentu. Prosím, máte slovo. Děkuji. Dobrý den, vítám zde všechny. Chci říct, že ta reflexe, kterou bych tady rád přednesl, byla určena předsedovi Evropské rady, ale já vám to předložím. Mezi těmi velkými hospodářskými problémy, se kterými se potýká světová ekonomika, existuje několik větších problémů. Stagnace, a další, což, si vše vyvolává, což vše vyvolává potřebu nových politik a také koordinaci na světové úrovni těchto světových politik. Podle tohoto eh, podle našeho názoru bychom měli jít cestou loučení fiskálních pravidel. Nová komise pana předsedy Junckera ostatně navrhla určitá opatření eh, soubory eh, postupných opatření eh, v oblasti eh, daňové politiky. Jak jsem už předeslal, chtěl jsem toto říct předsedovi Evropské rady, ale poslední série opatřeních pana komisaře Moskovičiho, co se týče mezinárodní strategie fiskální koordinace a tak dále, podobně jako strategie pro v oblasti těch eh, zamezení dvojímu zdanění, eh, tak eh, myslím si, že bychom neměli snižovat ambice komise v oblasti těch snah o mezinárodní koordinaci, protože já chci zdůraznit, že ekonomické problémy v celém světě a především v Evropě nejsou spojeny pouze s konjunkturou a s těmito otázkami, ale jsou také strukturálního charakteru. Vidíme tady e, občas nějaké e, růsty, ale spíš spoždění. My prostě potřebujeme víc mezinárodní koordinace. Děkuji, pane předsedo. Otázka koordinace e, mezinárodních politik je obrovské, široké téma a člověk k tomu musí přistupovat opravdu s otevřeným hledím. Tady jde o nesmírně rozsáhlé téma fiskálních politik, a e, tady ta koordinace skutečně představuje problém, e, protože víme, jak se přijímají rozhodnutí. E, ta musí být jednomyslná a v tom tkví ten velký problém. Komise má mezi svými prioritami takový statečnější, odvážnější přístup v oblasti koordinace E, v oblasti fiskální. E, přišli jsme s několika návrhy. Konkrétně e, chceme vytvořit systém automatických výměn ohledně soudních rozhodnutí v oblasti daňových sporů a potom také chceme předložit daňový balíček a teď rada a právě proto máte velkou pravdu, že jste chtěl vystoupit s tímto tématem před předsedou Rada to nakonec musí všechno eh, eh, schválit a podle prvních reakcí Eh, to vlády eh, příliš nadšeně nepřijímají ten náš návrh. Ono je totiž snadnější ukazovat prstem na dvě, tři země, konkrétní země, než na sebe brát odpovědnost, která by byla odpovědností všech členských států. Eh, v daňové oblasti na konci našeho mandátu doufám, budeme moci konstatovat, že Evropa učinila určitá, určité kroky kupředu. Máme ještě pět řečníků, a pak bych rád ještě dal slovo panu předsedovi Evropské komise Junckerovi, aby uzavřel toto zasedání. Takže bych všechny řečníky opravdu žádal, aby respektovali tu jednu minutu na každý dotaz, abychom dali ještě prostor panu Junckerovi. A první otázka, eh, pan Joachim Pot z Bundestagu. Vážený pane předsedo, eh, já naopak považuji skutečnost, že se scházíme právě tento týden za šťastnou okolnost, protože právě my jako poslanci se můžeme díky tomu vyjádřit k tomu, co se v Evropě v současné době děje. Což snad by mohlo vést k tomu, že na této etapě před schůzkou Evropské rady budou naše obavy brány vážněji. Já chápu, že jste zaneprázdněn, ale já eh, si myslím, že je dobré, že se scházíme právě teď, že vy nás slyšíte, protože jsme opravdu ve situaci, která se nedá srovnávat s tím, k čemu docházelo například před pěti, deseti lety. Za prvé, moje první otázka. Slyším nějaké eh, nepotvrzené zprávy, že se má prohlubování spolupráce zpomalit. Eh, ono totiž oficiálně se má doporučení pěti předsedů brát vážně, co by signál ke stabilizaci, eh, k prohloubení spolupráce a údajně se má vše eh, zpomalovat. Co si o tom myslíte? Za druhé, předseda Německé sociálně demokratické strany Sigmar Gabriel včera se vyjádřil v důležitých novinách německých k budoucnosti Evropy a tam tvrdí, že každé země musí lépe investovat své silné stránky do společného um, nějakého mm, ke společnému cíli. Například Německo investiční politiku a jiné země například politiku spolupráce eh, v oblasti azylantu. A za třetí, to je třetí otázka, daňový dumping. Máme tady eh, Nizozemsko, které zrovna předsedá Evropské radě, ale to by se mělo zabývat dumpingovou politikou a rozloučit se se svou minulostí a samo přispět k potírání daňového dumpingu v Evropě. Ahora la palabra por su pregunta la a jako další paní Gerito z španělské sněmovny. Děkuji nejdříve poděkování za tu příležitost zde se aktivně účastnit tohoto zasedání a že se můžeme bavit a přímo tázat na evropský semestr pana Junkra. Před několika málo dny se shrnulo to, čím se zabývá Evropská rada pro strategickou spolupráci. 50 miliard investic do infrastruktury, 32 eh, infrastrukturálních produktů. Španělsko, to je země a já jsem členkou eh, poslanecké sněmovny, kde dohlížíme na šest projektů. A nyní už moje otázka. Jak se bude v tom odrážet pomalejší hospodářský vývoj, to, že se ten plán má urychlit. A nyní pan Gerasimos Balauras, poslanec Českého parlamentu. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Jak už řekli jiní kolegové, Nedá se jít ku předu pouze na základě finančních ukazatelů a politiky úspor. Je třeba brát v potaz i sociální ukazatele. Zdá se však, že zatím e, váš návrh ozdravení naopak pacienta usmrcuje. V Řecku máme milion a půl nezaměstnaných a 600 tisíc osob, které doslova přespávají v ulicích. Pak ještě máme jiný rozměr situace. Když se sloni bíjí, tak žáby jsou rozšlapávány, tak se v Řecku říkává, no a přesně toho jsme svědky. Když máme um, Mezinárodní měnový fond a Evropskou unii, které se víceméně proti nám spikly. A nyní ještě k tomu přistupuje uprchlická krize. Říká se nám, že nesmíme být xenofoby, že bychom měli být tolerantní, všichni kolem nás si chtějí uzavírat hranice, ale jak chcete zastavit miliony utečenců, kteří prchají před válkou? A přitom se jedná o válku, která při nejmenším z části spadá do odpovědnosti členských států. Společnost se má stát humánnější. Občané mají projevovat solidaritu, ale já, když jsem naslouchal tady slovům různých kolegů, tak se domnívám, že právě Evropský parlament by měl sehrávat významnější úlohu, že by neměl být pouze demokraticky na papíře. A poslanci národních parlamentů by měli zvát častěji, aby opravdu vládlo obecné povědomí o tom, co si myslí občané jednotlivých zemí. Předseda, děkuji a nyní Spojeného království ze sněmovny Lordu paní baronka Partner. Děkuji, pane předsedo, a děkuji za to, že tak přímo odpovídáte na naše dotazy. Mám několik bodů. Nejprve bych vám chtěla poblahopřát tomu, že nemáte plán B pro Brexit. Naštěstí, alespoň z mé perspektivy to tak vidím. My prostě doufáme, že to vyjde. E, můj výbor dělá e, teď zprávu e, k tomuto tématu a chtěl bych se zeptat, zdali Eh, ta, ta ambice zprávy o pěti bodech je eh, vůbec eh, průchodná vzhledem k tomu, jak probíhá recese a vzhledem k tomu, co nás čeká do toho roku 2025 a k tomu postupu v oblasti nerovnosti imbalance procedure. Já jsem poměrně blízko německému postoju, protože teď tady jsou země, které mají nadbytek a zároveň jsou tady země s deficitem a máte dost nástrojů zdrojů, abyste se vyrovnali eh, s těmi eh, vyváženými situacemi, s, eh, pře, s přebytky a zároveň deficity a oblasti financí a hotovosti. Máte tady nějaké možnosti, jak to vyřešit? A teď poslední otázka k předsedovi Evropské komise od eh, člena Evropského parlamentu, členky, eh, paní Ruliš má slovo, prosím. Děkuji vám, pane eh, předsedo, za to, že jste přišel. Situace je velmi svízelná pro nás všechny i pro vás. Budu hovořit jako zpravodajka Evropského parlamentu. Jedná se o zprávu o růstu. V tuto chvíli ještě diskutujeme ale já e, jsem si jistá, že tento parlament, Evropský parlament, bude schopen schválit zprávu, e, která učiní e, hospodářskou a sociální konvergenci směrem nahoru velkým cílem. Podobně jako Evropská komise to tak navrhla. A to znamená, že se doufám shodneme na tom, že sociální a hospodářské e, ukazatele musí mířit e, stejným směrem a musí být na stejné úrovni a abychom toto podpořili, tak opravdu chceme e, prosazovat i nadále investiční plán a vytvořit takové podmínky, které by vedly k vytvoření pracovních míst. Domníváme se, že hospodářská a sociální obnova, oživení jsou skutečně klíčové klíčové e, pro Evropany v současné době a proto, abychom čelili těm různorodým e, krizím současným. Má otázka je velice jednoduchá. Myslím si, že Evropský parlament jde správným směrem jsem si jistá, že eh, můžeme ještě více spolupracovat s národními parlamenty a jde o to, zdali můžeme eh, takto nastartovat společnou práci systematičtějšího charakteru i s Evropskou komisí, abychom tu naší loď eh, všichni směrovali ke stejnému cíli. Děkuji, pane, paní poslankyně, a teď dám hned slovo panu Jean-Claude Junckerovi, předsedovi Evropské komise, aby odpověděl na vaše otázky a také e, uzavřel tuto část našeho zasedání s národními parlamenty. Prosím, pane předsedo. Pane předsedo, je tady pět e, kolegyň a kolegů, které položili otázky, ale oni vlastně ve skutečnosti položili těch otázek 14. Takže vzhledem k tomu, kolik času nám bylo vyměřeno, si dovolím odpovědět ne na 14 dotazů, ale odpovědět těm pěti kolegům a kolegyním, které eh, položili otázky. Takže nejprve paní Anpos, Němčina. Máme údajně závažnější státníky a méně závažné. Jakoby tomu bylo tak, že někdo je důležitější a záleží mu na prosazování zprávy pěti předsedů. No já nevím, jestli bych s tím mohl souhlasit, protože pro mě jsou důležití a významní všichni. Všechny hlavy státu a předsedové vlád. Zpráva třetí předsedu se musí brát vážně a všechny evropské instituce k ní takto musí přistupovat. Tady jde o to, že Evropský parlament a rovněž i národní parlamenty by měli mít možnost se k tomu vyjadřovat, proto jsem právě přizval mezi předsedy i předsedu Evropského parlamentu, což jí udělalo dobře, protože do ní byly zahrnuty některé body, které kdyby součástí té skupiny nebyl představitel Evropského parlamentu, se tam asi neocitli. Mezi důležitými a méně důležitými hlavami státu předsedy vládce opravdu dá vypozorovat závažné názorové rozdíly. Ale někteří důležití šéfové vlád rozhodně nemají spontánně chuť se připojit či jakoby podepsat pod svého pěti předsedů. No a například jedovaté plyny eh, začaly pronikat a proto si někdo nepřečetl tu zprávu pěti předsedů dostačujícím způsobem. Um, ono totiž tady jde o to, že se musí nejdříve splnit určité předstupní podmínky, před rokem 2025 musí všechny národní eh, kotlíky či eh, peněženky být plny, abychom mohli pak spolupracovat v tom smyslu. Ale jsou určité členské státy, které mají rezervy a mají chuť se spíše obracet směrem k posílení eh, komunálních investicí, posílení vnitřního trhu. A to už není úkolem komise. Komise však eh, něco takového navrhne v nejbližších týdnech a bude doufat, že se takto budou uzavírat eh, investiční mezery, zejména v komunální oblasti. A e, zejména v Gétově jazyce hovoříme zde o komunální sféře. 17 eh, méně investic eh, ve srovnání s rokem 2007. Tak to vypadá v současné době. Tedy opravdu to potřebuje naléhavě dohnat. A my opravdu dlužíme tu křížovou provázanost eh, při zacházení se uprchlíky, uprchlickou krizí a otázka evropského semestru, eh, vyrovnávání rozpočtu, solidarity financování, eh, soudržnou strukturální politika, ono to vše víceméně zájemně souvisí. Daňový dumping. Eh, určitě jste se tomu věnovala, pokud si správně vzpomínám, komise přišla s příslušnými návrhy a hřeje mě u srdce, když vidím, že nizozemská vláda se intenzivně zabývá prosazováním těch návrhů a jejich uskutečněním nizozemské předsednictví i komise určitě bude pro koordinaci daňové politiky v Evropě. Euh, Jedna španělská kolegyně, jestli se nepletu, eh, hovořila o nutnosti ustavit eh, investiční plán. Je pravda, že v, eh, prostě v poměrně krátkém časovém úseku se nám podařilo zmobilizovat eh, poměrně omračující objem veřejných a soukromých zdrojů, abychom pomohli v investičních záměrech především těm malým a středním podnikům. A tady je samozřejmě na jedné straně ještě E, ten růst poměrně malý, a to jak v eurozóně, e, tak e, jinde. A přitom tady existuje tento investiční plán. Chtěl bych říct, že čím menší bude ten růst, tím větší musí být naše odhodlání eh, prosazovat i nadále ten, ten investiční plán. Ten se nemůže omezit v čase a eh, prostoru, ale musí se eh, vlastně protáhnout i nad rámec našeho mandátu. A řeckému kolegovi bych řekl, že nejsem zastáncem Eh, takového toho eh, přístupu eh, směrem k naprosto bezbřehým úsporným opatřením. Tady nemůže se jednat o nějaké excesivní úsporné kroky. Já jsem spíš zastáncem takového toho chytrého lavírování uprostřed, to znamená na jedné straně realizovat strukturální reformy, které musí být také zkoumány v rámci evropského semestru, a na druhé straně nutnost investic. To je ten koktejl, který nakonec umožní e, zlepšit naší situaci v Evropě. A zároveň nejsem také zastáncem uzavírání hranic v Evropě. Připadá mi hrozivé a děsuplné, že vzhledem k tomu, že tady neexistuje postačující e, kontrola našich vnějších hranic, kde komise mimochodem přišla s řadou návrhů, bychom rezignovali a buď eh, a zavřeli hranice. Buď jsme kontinentem, a nebo jsme prostě určitý soubor eh, takových eh, rozdělený na národní entity. Komisi přišla s návrhy již v červenci 2014. My jsme navrhli relokalizaci uprchlíků, kteří již tehdy byli na našem území. Navrhli jsme kontrolu vnějších hranic. Navrhli jsme společný postup všech členských států eh, ohledně také definice těch jistých původních zemí, bezpečných původních zemích. A kdybychom to všechno přijali již tehdy, tak bychom byli v mnohem lepší situaci než v té eh, eh, anarchistické situaci, v které se nacházíme dnes. A paní Rodriguez, naprosto souhlasím Eh, a to je mimochodem to, co říkáte, platí již eh, zhruba století. Budu muset teď bohužel odejít. Nechám vás eh, v dobrých rukou tady svého pane kolegy. Děkuji, děkuji pane předsedo, vaše odpovědi, vaše eh, stanoviska jsou pro nás velice zajímavá. To, co jste řekl, to vyvažování mezi prvním pilířem, eh, otázkou eh, tedy veřejného zadlužení a druhým pilířem, otázkou růstu, musí být dále sledováno. Takže děkujeme za vaši přítomnost, pane předsedo, a přejeme úspěchy. Eh, předseda Evropského parlamentu pan Schulz přichází a jeho projev bude závěrem naší první části setka- setkání našeho dnešního programu. Po prvním plenárním zasedání bude další plenární zasedání, které bude věnováno eh, politikám eh, tohoto cyklu evropského semestru v tomto sále. A zasedání bude předsedat pan Roberto Guattieri, který předsedá výboru pro měnové a hospodářské otázky a panem eh, Toadasem Andrem, eh, předsedou eh, výboru pro Evro- sociální otázky Evropského parlamentu. A rovněž v tomto druhém zasedání bude přítomen Dmír eh, Dobrovský, místo předseda Evropské komise, který má na starosti sociální otázky. Bude zde také pan komisař Pierre Moskoviči, který odpovídá v kolegiu komisařů za hospodářské a celní otázky. Naše jednání potrvá do 13 hodin, pak bude následovat oběd a od eh, 13 do 15 hodin se sejdou politické frakce, následně v 15, v 15 hodin se sejde meziparlamentní výbor, to organizuje výbor ECON a tém, tém bude otázka e, transferu zisků a e, otázka, zdali e, Evrop, bankovní unie představuje E, nějaký pokrok. s Jednání se e, sejde v zasedacím sále, který je na tomto poschodí proti plenárnímu sálu a jeho číslo je PHS 30050. 050. Potom bude další téma, co to znamená sociální 3A, e, hodnocení AAA v oblasti sociální. Následuje Následně se budeme zabývat eh, investiční politikou pro vytváření pracovních příležitostí. Toto druhé jednání se eh, koná v budově Josef Antal ve čtvrtém poschodí v sále Jan 4Q1. Třetím jednáním bude eh, jednání, které organizuje rozpočtový výbor, unijní a národní očekávání, jak zvýšit demokratickou odpovědnost při eh, nadcházejících jednáních o víceletém finančním rámci. Toto jednání proběhne v budově Josef Antal v šestém poschodí číslo zasedacího sálu eh, Jan 6Q2. A teď ještě eh, připojuji další informaci. Ten, kdo se chce v rámci těchto jednání něco zeptat, položit dotaz, tak je zapotřebí, aby vyplnil tuto E, tuto žádost, tento formulář o e, řečnickou dobu. E, musíte tedy vyplnit tento formulář, ať už jste z Evropského parlamentu či z Národního parlamentu, napsat, odkud jste, připojit také vaší funkci, kromě jména vaší funkci a politickou stranu. Takže to je eh, formulář, který je třeba vyplnit, pokud budete mít do, mm, dotaz jak k panu předsedovi Šulcovi, tak místo předsedovi Dobrovskému, případně ke komisaři Moskovičimu. A pro nás je velice, velice zásadní, abychom pracovali všichni společně. Občas se stávalo, že jsme měli dojem, že tady dochází k určité rivalitě mezi národními parlamenty na jedné straně a Evropským parlamentem na straně druhé. A to není způsob, jak si vykládat evropské smlouvy. Já se osobně domnívám, že musíme spolupracovat, protože legislativní činnost a subsidiarita jsou nesmírně závažné věci. E, vy tady máte e, samozřejmě své e, Eh, své možnosti. Eh, pokud by eh, se vám nezdálo, že subsidiarita je dodržována, můžete reagovat a je třeba, aby se tak činili především v těchto těžkých časech pro Evropskou unii, pro evropské hospodářství. Je tady vážná krize, jsou tady vážné hrozby, terorismus, je třeba vyřešit problém, velmi závažný problém s migrací a je třeba, abychom všichni E, velmi těsně spolupracovali a hledali odpovědi pro naše občany. E, my samozřejmě respektujeme subsidiaritu, respektujeme všechny národní parlamenty a princip subsidiarity je nám drahý. To, co můžete dělat vy v přímém e, styku s vašimi spoluobčany, je velmi zásadní. Takže do budoucna musíme ještě těsněji spolupracovat a snažit se, jak jsem řekl, nalézat odpovědi na ty nejrůznější výzvy v různých členských zemích. Víme velmi dobře, k čemu došlo a k čemu dochází. Hospodářská krize ještě neskončila. Včera jsme se zde setkali s předsedou Evropské centrální banky, panem Dragim, který řekl, že je prostě zapotřebí pokračovat v práci, protože situace se zlepšuje velice pomalu. Takže je třeba pracovat v oblasti investic, v oblasti snižování fiskální zátěže, takže pracovat pro to, abychom měli více práce pro naše mladé, abychom měli lepší budoucnost. Takže výzev je tady dost, až hodně a domnívám se, že spolupráce mezi námi a národními parlamenty eh, je něčím, co musí být ještě posíleno. Myslím, že všechna setkání, ke kterým mezi námi dochází, jsou velmi závažná a také způsob, jakým diskutujeme, je důležitý. Klademe si otázky, odpovídáme na ně, předseda e, je již zde, proto mu tedy rád předávám slovo. Bude hovořit předseda Evropského parlamentu, aby uzavřel první zasedání. Naši. Máme mnoho otázek, nevím, jestli pan předseda chce odpovědět na ty další otázky, pane Předsedo, máte slovo. Děkuji, pane kolego Tajány. Děkuji, vážené dámy, vážení pánové, za trpělivost a také za přítomnost. Já se omlouvám za spoždění. Děkuji nejprve kolegovi Antoniu Tajánimu za spontánní ochotu mě zde zastoupit a rád bych stručně vysvětlil, proč jsem vás nemohl oslovit hned od počátku. My jsme totiž eh, se setkali eh, vlastně v 9 hodin 10 minut eh, s britským premiérem a Bohužel eh, pan premiér Cameron kvůli technickým potížím eh, na eh, letišti v Paříži se dostavit hned na devátou hodinu. Přiletěl až v 9.30, takže jsme mohli začít tedy s debatou až v 9.40. Ta debata trvala déle, než jsme čekali. Takže proto vás Prosím o pochopení, že jsem vás nemohl hned uvítat. Musel jsem nejprve se poradit eh, s panem Cameronem eh, o pozici Evropského parlamentu eh, pro příští čtvrtek, co se týče setkání Evropské rady k setrvání Velké Británie v Evropské unii. Já jsem velice potěšen, že jste přišli v tak velikém počtu ta porada eh, národních parlamentů eh, s Evropským parlamentem na téma evropského semestru a i debaty, které vedeme eh, na základě článku 13 fiskálního paktu, jsou zcela ústředního významu i ohledně dalších důležitých bodů, o nichž jsem hovořil s premiérem Cameronem proto možná vás také bude zajímat, eh, abych vás krátce seznámil, o čem jsme vlastně hovořili dnes se Spojeným královstvím eh, dnes ráno. Vy víte, že vláda Spojeného království chce, aby ve smlouvě určitá ustanovení, která jsou pevně zakotvená a která zní, že půjde o stále užší, integrovanější unii eh, občanů a států, aby toto ustanovení bylo, eh, bylo prohlášeno za nezávazné pro Spojené království, aby tedy došlo k revizi smlouvy, eh, že tedy toto není závazné pro Spojené království a my jsme tedy detailně eh, o tom s panem premiérem Cameronem dnes ráno hovořili a jistě i v Evropské radě o tom budeme hodně dlouho hovořit, protože je řada členských zemí, eh, možná i většina jich je také v Evropském parlamentu, která se na to dívají jinak. A i v nadcházejících hodinách eh, budeme zde hovořit o potřebě silnější spolupráce když se podíváme na vývoj v oblasti finančních trhů, bankovního sektoru, tak je zcela zřejmé, že potřebujeme stále propojenější unii a ne tedy, aby se unie, eh, vlastně, aby se členské státy od sebe odrůstaly, odkláněly. Potřebujeme také dokončit jednotný trh, takže tyto rozdílné názory i stanoviska budou jistě eh, debatovány eh, příští čtvrtek. Většina eh, premiérů i většina zde v Evropském parlamentu je ovšem toho názoru, že není možné, aby pro budoucí revizi smluv ta formulace stále uší unie by byla jedinou změnu, že tedy v rámci té revize by se mělo jednat i o dalších eh, vlastně eh, otázkách a to všechno musí být předmětem debaty Evropské rady. A další otázka, o níž jsme velmi intenzivně dnes ráno debatovali, byl vztah eh, zemí eurozóny k těm ostatním zemím na jednotném trhu. My máme v Evropské unii společný jednotný trh, který vlastně eh, je založen na smlouvách a podle mého názoru je zcela oprávněné, když Spojené království chce v rámci jednotného trhu eh, stát mimo eurozónu má právo na to, aby nebyl v žádném směru na trhu diskriminován. To je zcela oprávněný názor a přání. Eh, Spojené království je významným netoplátcem a je to významná hospodářská jednotka na eh, evropském jednotném trhu a není členem eurozány. Neboli Velká Británie má absolutně právo na to, aby nebyla diskriminována na jednotném trhu, aby netrpěla nějakými nevýhodami jenom kvůli tomu, že se rozhodla, že eh, nepřistoupí k euru. Ale na druhou stranu je také oprávněné, když eh, členské státy eurozóny chtějí nadále prohlubovat a sjednocovat eurozónu a rozhodnutí, která jsou učiněna v rámci eurozóny, nemohou být tedy eh, vystavena nějakým, eh, nějakým jaksi negativním eh, vyjádřením z těch států mimo eurozónu nebo nějakým výhradám a i o tom jsme tady dnes ráno intenzivně debatovali. Já jsem veliký optimista a myslím, že ve čtvrtek budeme schopni eh, vypracovat eh, kompromisní řešení, které vše eh, vysvětlí. Eurozóna i jednotný trh jsou zakotveny v, ve smlouvě, která my v článku 3 odstavec 4 máme vlastně stanoveno, že Evropská unie Eh, zřídí měnovou unii s měnou euro. A tady z toho mají opt-out dvě země. Eh, mají povolení výjimky, to je Spojené království a Dánsko. <clears throat> Tam eh, vlastně občané hlasovali proti euru. Jinak všechny ostatní státy Eh, tedy které nejsou členy eurozóny a nemají tuto konkrétní výjimku, jako je Spojené království a Dánsko, musí udělat vše, aby jednoho dne byly schopny euro zavést. To je také příčinou eh, toho, proč eh, většina států z této skupiny mimo eurozóny ratifikovali fiskální pakt a Máme proto tedy 19, 7 eh, a 2. 19 států v eurozóně, 7 mimo a 2, které v rámci těchto smluv tedy mají povolení výjimky. A na této úrovni jsem si jist, že se budeme schopni ve čtvrtek dohodnout. A konečně jsme hovořili o otázce zlepšené spolupráce evropských institucí s členskými státy a já jsem poukázal na to, že již asi rok mezi třemi institucemi, komisí, parlamentem a radou, jednáme o úmluvě institucí, o lepším zákonodárství, lepší legislativě a máme celou řadu, celý seznam přání, Eh, ku příkladu o snížení eh, překážek pro malé a střední podniky, eh, zrušení nejrůznějších pravidel, zredukování počtu nařízení, zredukování počtu nejrůznějších ustanovení a pravidel, které všem za poslední eh, dobu lezou i na nervy. Takže my jsme eh, schválili eh, tuto úmluvu, kterou ještě musí ratifikovat a schválit parlament, ale má, je zde proto v parlamentu veliká většina, je tomu nakloněna. Takže to je řada bodů, které i Spojené království si žádalo a my je také s nimi souhlasíme a budou schváleny. A konečně poslední bod, kdy my a vy považujeme za velice citlivý, a to je otázka tzv. sociálních výkonů v členských státech, jakým způsobem zabránit zneužívání sociálních dávek e, v členských státech, ale zároveň tedy zachovat volný pohyb pracovníků v rámci Evropské unie a zároveň také, aby byl respektován zákaz diskriminace. A to je velice obtížná otázka, protože tady jde o e, dva principy, které nejsou e, podle našeho názoru k jednání. Na jednotném trhu máme zaručenou volnost pohybu a tato volnost pohybu obsahuje to, že občané a občanky EU každém členském státě eh, Evropské unie, tedy mohou žít a pracovat v jakémkoliv státě a aby nikdo nebyl diskriminován kvůli svému národnosti, pohlaví, náboženství nebo kvůli něčemu jinému. Nesmí být diskriminován ani kvůli eh, tedy zemi původu. A proto musíme tyto dva principy nějakým způsobem harmonizovat to znamená sociální systém, který je systematicky zneužíván, proti tomu se chceme bránit, ale to je potřeba i harmonizovat i s principem volného pohybu eh, osob a eh, s principem nediskriminace. I o tom se budeme ve čtvrtek na Evropské radě intenzivně radit. Eh, závěry Evropské rady jsou základem pro legislativu a ta legislativa eh, je připravována společně Evropským parlamentem a Evropskou radou a já jsem upozornil na to, že budeme trvat na přísném dodržování principů smlouvy. A to eh, se vás, kolegové z národních parlamentů, jistě dotkne, protože i eh, členské státy budou vlastně jistě tuto debatu sledovat a bude na ně mít velký dopad. E, o tom jsme tady dnes dopoledne hovořili a já jsem vás o tom chtěl informovat, protože e, byste měli vědět, že jsme ochotni udělat e, všechno pro to, aby Evropská unie zůstala jednotná, aby Spojené království zůstalo jejím členem. Já rozhodně za to bojuji, já věřím, že se Spojeným královstvím jsme silnější, ale také věřím, že Spojené království bude silnější v Evropské unii než Eh, samo. Samozřejmě eh, ďábel vždy vězí v detailu a eh, vždy je to tak, že tedy obecné vyjádření nějakého principu potom naráží na konkrétní provádění v rámci nejrůznějších detailů. Takže bez ohledu na to, jestli Spojené království odejde z EU a to vyřeší vyřeší v referendu. My příští čtvrtek také budeme hovořit o té nevyjasněné nebo nevyřešené otázce uprchlíků, otázce Sýrie, která je na stole, eh, vývoj v Sýrii, jak všichni víte, je nesmírně znepokojivý, eh, konfrontace se vyostřují, eh, je stále více civilních obětí a tím je také o to vyšší tlak na nás všechny, abychom se snažili, aby se vojenská eskalace Eh, snížila. Eh, jde o to přivést obě dvě strany do Ženevy k jednacímu stolu. To je velice obtížné, ale podle mého názoru je to jediný způsob, protože ve, vojen, ve, v Sýrii neexistuje vojenské řešení. Může se to stát e, těžké, ale ve čtvrtek e, zde bude i e, turecká vláda kvůli otázce uprchlíků a my se musíme snažit Eh, ve všech růz, různých otáze, otázkách hovořit s tureckou vládou nejenom kvůli uprchlíkům, ale také ke snížení eskalace vojenského konfliktu v Sýrii. Eh, tak já jsem vás tedy informoval o něčem, co jistě nebylo na pořadu jednání, ale přesto jsem vás chtěl informovat eh, o tom, čemu jsem dnes byl přítomen a myslím, že máte nárok na to vědět, proč jsem zde nebyl a jsem si jist, že kolega Juncker ze, eh, jak si prostě z úhlu komise vám také byl eh, schopen vysvětlit, jak eh, významná je pro nás ta nadcházející, nebo tato konference i pan kolega Tajany, který dnes ráno ještě ani nevěděl, že bude muset předsedat tomuto zasedání. Jemu znovu děkuji, že to učinil a vám také srdečně děkuji za pozornost. There are eight speakers. Máme nyní šest řečníků. Prosím, aby každý dodržel minutový limit a posléze pan předseda Schulz diskusi uzavře. Jako první z Rakouska. Pan Kreiner, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já bych si dovolil navázat na rozpravu, která se zde konala před příchodem pana Šulce. Země, které mají rezervy, přebytky, tak by je měly využívat, bylo zde řečeno, aby posílili domácí soukromou poptávku. Já se však domnívám, že Evropě ani tak neschází soukromá spotřeba, ale hlavně investice, ať už obchodní, tak soukromé, tak veřejnoprávné. Tedy když hovoříme o rozměrech daného programu, který by mohl spoléhat na rezervy národních ekonomik, tak si myslím, že by to měl být při nejmenším 1% HDP tedy by to mělo být 7-8 eh, miliard eur a nikoli pouze nějaké jednotky miliard. Ne, že bych byl záporně naladěn vůči Junkrově plánu, ale spíše bych řekl příliš málo, příliš pozdě. A ještě ke krizi, k uprchlické krizi, nikoli pouze eh, bychom měli vyzývat země k zodpovědnosti, aby pomáhali stovkám tisíc těch, kteří prchají eh, před válkou v Syrii. Jedná se o celoevropskou otázku. Všechny členské státy se domnívám tím, že se stali členy Evropské unie, podepsali Evropskou úmluvu o lidských právech a všichni tedy členové Evropské unie by měli solidárně prohlásit, my pomůžeme uprchlíkům, ochráníme je před válkou a tak to by tomu mělo být. Děkuji, říká předseda. A jako další pan Gramatikakis z Řecka. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo, je mi známo, že vy osobně máte eminentní zájem o situaci v Řecku, přestože to někteří nazývají vněšováním se do vnitřních záležitostí této země. Nicméně určitě znáte zprávy dne. Řecko má problémy. Potýká se s obtížemi, snaží se, seč může, dodržovat to, co bylo dohodnuto v otázce uprchlíků, zatímco jiné země si stavějí zdi ploty. A zároveň ještě k tomu Řecko je vystaveno obrovskému tlaku v hospodářské oblasti. Řekové jsou rozlobeni, naštváni, že jsou v podstatě vystaveni několika různým frontám, na něž si musí nějak poradit. Co vy k tomu říkáte? Co si myslíte, že by mohlo být učiněno, aby Řecko se dočkal nějaké pomoci. Předseda z Kypru, paní Kutra Kukuma. Moje otázka se bude rovněž týkat diskuse, která se probíhala před příchodem pana předsedy Šulce. Týká se rozpočtu členských států eurozóny a přepracovávání těchto rozpočtů, kdykoliv se země snaží přizpůsobit volnému trhu. A k čemu dochází? Pak vidíme to rozevírání se těch nůžek a stále větší společenské rozdíly v životní úrovni. Hovoří se sice, že statisticky klesá nezaměstnanost, o čem se však už nehovoří, je, že většina nových pracovních míst jsou pouze na částečný úvazek a že sociální dávky se neustále eh, snižují. Pro nás, pro Kypr, znamená volnost pohybu v praxi pouze emigraci, protože jak najdete na malém ostrově práci? Jakým způsobem, zní moje otázka, si mohou členské státy vydobít znovu opět právo koncipovat vlastní sociální politiku? Vím, že pan Schulz hovořil o něčem jiném. A nyní z Portugalska říká předseda pan Ferreira. Morning, Schulz. Děkuji. Dobrý den, pane předsedo Šulc. Já mám pouze dvě otázky a ty se týkají významných záležitostí týkají se budoucnosti bankovní unie a i fiskální unie. Mechanismus zaručení vkladu. To je opravdu zásadní věc pro budoucnost měny euro a zdá se, že nepostupuje dostatečně rychle ku předu Otázka tedy, jaký je postoj Evropského parlamentu. A druhá otázka, ta se týká měnové unie a Evropského programu pro boj s nezaměstnaností. I to je přece významný prvek, který by měl předcházet či mírnit budoucí krize. A těm se nevyhneme. Víme, že nadejde za dva, tři roky a buď budeme připraveni, nebo to bude pro některé země opravdová pohroma. A nyní z Kosovo pan Bekary. Děkuji. Dobrý den všem. Vím, že všichni v Evropě mají problémy hospodářského rázu, musí čelit obtížným hospodářským podmínkám krizí, ale já, co by občan Kosova, nahlížím na hospodářské problémy a problémy vyhlídek, například na další integraci s Evropskou unii či možnost cestování za současných demografických podmínek, si uvědomí, že se musíme lépe soustředit na reformách a my se opravdu o to snažíme. Přesto však se domníváme, že právo na svobodu kosovských občanů je něčím, co je zakořeněno v samotné koncepci evropanství. A proto jsme přesvědčeni, že už jsme své podmínky splnili a těšíme se, že evropské instituce na to budou nějak reagovat. Jsem si vědomom, že to by měla být otázka spíš na eh, Evropskou komisi ale bohužel pan Juncker musel odejít. Obracím se ten na pana Šulce, protože vím, že Evropský parlament tradičně nám v tom pomáhá. A nyní pan Papadimulis z Evropského parlamentu. Děkuji, pane předsedo. Souhlasím s vámi v tom, že není vhodná doba na to, aby některá země Evropskou unii opouštěla tak jako jste to prohlásil i před panem Cameronem. Je to ta správná doma, doba pro užší spolupráci. Avšak, abychom opravdu byli schopni lépe spolupracovat, musíme dodržovat rozhodnutí, která jsme sami přijali. Už od září se parlament, rada i komise společně rozhodli, že přesunou 160 tisíc uprchlíků do různých evropských zemích. A zatím k tomu došlo pouze u čtyř stovek těchto osob. A další otázka. Je opravdu možné mít takovou Evropu podle jídelníčku, že si Maďarsko nebo Polsko prostě řeknou, my chceme, ano, ty příspěvky na zemědělství nebo na strukturální programy, ale potom ta rozhodnutí, která by měla být solidární, tak ta už nepřijímají. Co k tomu máte co říci? Z Polska? Paní Klok. Eh, paní převodničanka. Pane předsedo, já bych ráda upozornila na otázky hospodářského rázu. Já se domnívám, že současná politika by měla být hlavně zamířena na posílení hospodářské spolupráce. Evropský fond pro strategické investice by měl být propojen i s jinými fondy, evropskými fondy a proto se musíme snažit, když děláme ty víceleté finanční přeskumy, o zjednodušování různých předpisů, aby ta synergie těch vnitrostátních, evropských a soukromých zdrojů financování byla snažší. Já bych ráda řekla jménem Polska, ale i jiných evropských zemí, že my už jsme současné růstové stimuly víceméně vyčerpali a domnívám se, že jak Polsko, tak celá Evropa čekají na nový hospodářský model a zodpovědný rozvoj by se měl opírat na pěti pilířích reindustrializace, rozvoj inovativních firm, nový kapitál pro rozvoj, zahraniční expanze a rovněž i udržitelný sociální a regionální rozvoj a ještě i rozvoj vesnických oblastí a správná politika vůči venkovu. A moje otázka zní, Evropská komise a parlament eh, vidí tuto možnost, eh, vidí možnost reindustrializace Evropy, protože zatím to vypadá spíše eh, na to, že se zaměřujeme na služby. Moje otázka zní, nakolik je možné rozšířit finanční prostředky například na eh, více pracovních míst ve výrobě, protože tam se domnívám, že to Evropa opravdu potřebuje. A ještě jedna důležitá otázka přímo na pana předsedu. Jaké stanovisko, ať už eh, Evropské komise nebo Evropského parlamentu vůči eh, projektu Nord Stream 2, protože víme, že on nesplňuje kritéria solidarity a narušuje i pravidla hospodářské soutěže v EU. Já jsem ze Slezska a proto se samozřejmě budu tázat i na otázku uhelného průmyslu. Je možné takto um, nějakým způsobem mírněji přistupovat k otázce fosilních paliv. To by nám totiž ve Slesku zachránilo stovky tisíc pracovních míst. Yes, thank you, Mr. President, and thank you for clear... Děkuji, pane předsedo, děkuji za vaše jasná slova kde jste oprávněně poukázal na nutnost vyřešit otázku Syrie, která je tím základním problémem, který vede k otázce k záležitosti uprchlické vlny, kteří platí tu cenu nejvyšší. Nyní eh, rozhodnutí, že eh, to, co páchá Daješ, je genocida. Pokud se opravdu o genocidu jedná, tak platí umluva z roku 1940 8, eh, což znamená, že pokud někdo páchá genocidu, tak máme povinnost jim v tom zamezit. My, co by Evropská unie, bychom takto měli postupovat. A co v té věci činíme? Druhá otázka. Jak postupujeme v otázce Turecka? Um, Turecko uh, spouští bomby, bombarduje některé oblasti v Syrii a my zároveň vyplacíme miliardy této zemi, která v podstatě aktivně bojuje se svými občany na jeho východě Turecka, jak zajistíme mír v této oblasti, jak zajistíme, že ty peníze, které my Turecku předáváme, neporušují lidská práva. Itálie, pan Karev. Honorable Cariella, la parola. Pan Cariello má slovo. Ano, děkuji, pane předsedo. Neslyšel jsem, že jste mi uděloval slovo, omlouvám se. Musíme dobře pochopit to, co nám dnes řekl pan předseda Schulz. On dal důraz na setkání eh, s premiérem britské vlády, panem Cameronem který chce na budoucím jednání Evropské rady plédovat za odchod Británie z Unie. A já se domnívám, že to je odraz situace, ve které teď v Evropské unii žijeme. Je to úplně jasné. Zemi nenasloucháme eh, pouze tehdy ji začneme poslouchat, začneme, začne nás zajímat, co říká, když ohrozí, když začne eh, hrozit, že odejde, odejde z Evropské unie. Ale my přece představujeme v Evropě něco jiného. Je nás řada, eh, kteří chtěme, eh, chceme tu diskuzi znovu vrátit eh, k tématu eura. Musíme tuto diskuzi znovu nastartovat, a to i zde na půdě Evropského parlamentu. Ale je třeba Eh, dát eh, stranou nějaké hrozby vydírání a tak dále. Myslím, že váš parlament musí mnohem více naslouchat eh, takovýmto jevům, takovémuto chování, které se objevuje všude možně. Předseda Evropského parlamentu podle našeho názoru by měl zahájit řízení uvnitř Evropského parlamentu. Eh, určitý postup, abychom eh, se postavili určitým eh, vlivům z některých zemí. Paní Baronka, prosím ještě jednou. Děkuji za to, že jste nám dali zpětnou vazbu o vašich diskuzích s premiérem Cameronem, pane předsedo Šulci. Chtěla bych se vrátit k něčemu, co jste řekl ohledně obavy z odchodu a příchodu do eurozóny, konkrétně Spojeného království. Eh, jde o to ve Spojeném království, že my chceme, aby eurozóna byla úspěšná. Chceme, aby eurozóna se vymanila z recese, aby ekonomiky členských států eurozóny byly výkonné a aby se prostě dělalo všechno možné. Já jsem předsedkyně ekonomického a finančního výboru eh, k Evropské unii a nikoho jsem nikdy neslyšela, eh, že nechce, aby eurozóna byla neúspěšná. Je to naopak v našem zájmu. Jsme náš obchodní partner, jste naším sousedem tak dále. Takže já jsem chtěla eh, prostě eh, tuto příležitost využít, abych řekla vám a ostatním poslancům, že my přejeme maximální úspěch eurozóně a my monitorujeme ten postup a pokrok s velkým zájmem. Bohužel pan jo, předseda Juncker neodpověděl na moji otázku, kterou jsem v tomto směru položila, ale je to prostě něco, co jsem tady chtěla zdůraznit z perspektivy Spojeného království. Poslední řečník eh, za E, předtím, než bude hovořit předseda parlamentu, pan Jakobson ze Švédska. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já jsem chtěl jenom zdůraznit jednu věc. Otázku, kterou tady vznesl zástupce Rakouska. Švédská situace je velmi obdobná švédský lid, švédský parlament eh, si kladou otázku, zda Evropská rada eh, by neměla distribuovat uprchlíky napříč Evropskou unii. Zdali tady prostě není čas ukázat solidaritu, abychom vyřešili otázku uprchlíků, protože k ničemu nedošlo od doby, kdy Rada přijala toto rozhodnutí. A není to skutečně velmi dobré jako precedent, když tady máme určité problémy v Evropské unii, tak je musíme řešit společně. Máme tady hospodářskou krizi, kterou musíme také řešit spojenými silami. Chtěl jsem tady všem, každému jednomu říci toto. Švédský lid eh, skutečně velmi, velmi přispívá k evropskému rozpočtu. A Švédsk evropský lid teď potřebuje evropskou solidaritu a ona nefunguje v praxi, takže ono není lehké hovořit o větší spolupráci a větší e, koordinaci v Evropě vzhledem k tomu, v jak e, situaci se teď nacházíme. Když to nevidíme, máme Eh, novou dočasnou eh, asilovou legislativu, eh, která nás teď staví například na poměrně nízkou, nejnižší úroveň v asilovém právu Evropské unie, protože Dublin nefunguje a další státy v Unii prostě na sebe neberou odpovědnost, kterou by na sebe brát měli. Takže já bych se chtěl zeptat Martina Šulce, jak tu situaci vidí. Eh, přemístění uprchlíků bylo rozhodnuto a nedochází k němu. Proč ne? A teď závěry předseda Evropského parlamentu, pan Martin Schulz. Máte slovo. Děkuji. Eh, ve vašich otázkách se odrážela řada různých politických bodů, které částečně jsou propojeny a když se podíváme eh, do těch nejmenších podrobností nevyřešených problémů, tak se nám ukáže pohled na tu dramatickou situaci, v níž se nacházíme právě v tomto týdnu. Já to řeknu na rovinu. Evropská unie by se mohla rozpadnout. A v tomto parlamentu je řada lidí, který, kteří by byli zcela nadšeni. Kdykoliv eh, tedy eh, v parlamentu slyšíte takové poznámky, že Evropská unie je k ničemu, eh, že je neefektivní, že je proti přání Eh, lidu, obyvatel, tak z eh, extrémních křídel parlamentů se doslechnete tedy nadšeného potlesku. A to jsou ty strany v Evropě, které tvrdí, že eh, zájem jednotlivých států je vyšší než zájem našeho společenství. Moje vlast je důležitější než ostatní členské státy. Evropa nás narušuje, je k ničemu, bylo by potřeba ji postavit jinak a tyto strany vyhrávají volby. Těší se velké podpoře. A proto, když jste tedy se mě zeptali na můj osobní názor, nejenom jaksi předsedy Evropského parlamentu, který ve své většině je pro prohloubení Evropské unie. My máme zde v parlamentu velice silnou eh, opozici. Jeden z vůdců této opozice právě teď poskytuje rozhovor médiím. Kdybyste se otočili tak byste toho pána eh, teď eh, viděli, který jsem právě teď vstoupil a ten vždy tvrdí, že Evropská unie již selhala, ale převážná většina poslanců Evropského parlamentu jsou pro prohlubování Evropské unie. To byl pan eh, Nigel Farage, který jsem nakoukl, aby poskytl rozhovor a hned poté, aby odešel odsud. Já jsem velkým zastáncem toho, abychom zůstali eh, společní, aby Evropská unie byla jednotná. Eh, historická zkušenost v Evropě nás učí, že kdykoliv státy a národy na tomto kontinentu nespolupracovaly napříč hranicemi, eh, byla Evropa v katastrofické situaci. Druhá polovina 20. století podle mého názoru je nejlepším obdobím evropské historie na e, základě tedy solidarity mezi národy, na základě principu, že společně jsme silnější než sami, na základě principu, že vzájemné uznávání těch nejrůznějších heterogenních zájmů je nezbytná ochota vyjednat spravedlivou úmluvu, férovou úmluvu je imperativem proto, abychom eh, zachovali slušnost a mír. To by se nemělo spochybňovat. Abych tedy odpověděl všem těm, kteří se zde zmínili o uprchlících. Solidarita je princip. To je zásadní princip. kdo se vzdá tohoto základního principu a tvrdí, že je solidární jenom, když je to pro něj prospěšné, to je taková solidarita s podmínkami, solidarita ve vlastním zájmu, solidarita, který solidaritu nevnímá jako vzájemný proces, kdy někdy dostávám, ale někdy za to také dávám na naspátek. Ten, kdo se tohoto principu vzdá, ten podsekává samou existenci eh, Evropské unie. Spolková republika Německo, Rakousko, eh, Švédsko, Řecko, tyto země nezvládnou problém uprchlíků sami a máte pravdu, máme 160 tisíc eh, uprchlíků, které je potřeba rozdělit, ale když Francie řekne, řekne že vezme 30 tisíc, Německo řekne Eh, že vezme 40 tisíc, tak obě dvě eh, tyto země mají dohromady 70 tisíc, tak zbyde už jenom 90 tisíc eh, lidí pro všechny ostatní členské státy. To znamená 3-4 tisíce pro jednu každou členskou zemi. To se přece dá zvládnout. To není žádný přehnaný nárok. My jsme, my jsme rozdělili ty kvóty v rámci Eh, v rámci počtu obyvatel, počtu nezaměstnaností a vztahli jsme to k počtu uprchlíků, které by bylo potřeba eh, vzít. To je velice spravedlivý klíč k přerozdělování ke kvótám. Takže eh, si myslím, že tady i nejde o zvládnutí toho problému, ale o ideologický rozpor, který musíme vyřešit, nechceme-li, aby se Evropská unie rozpadla. A ta otázka, kterou právě položil kolega z Nizozemska, ano, budou další proudy uprchlíků a já vím, jak je obtížné na jedné straně muset eh, vyjednat, vyjednávat ze zemí, jako je Turecko, eh, která eh, má určitou tedy politiku vůči Kurdům, o které se zde velice intenzivně diskuto, diskutuje. A Víme, že syrští, syrští uprchlíci jsou, se, těší, eh, se těší lepšímu zacházení v tureckých uprchlických táborech než v některých eh, státech Evropské unie a eh, musím říci, že Turecko drželo své hranice ze Sýrii dlouho otevřené, aby uprchlíci mohli tedy do Turecka. Teď i také eh, nechali otevřené hranice blízko Alepa, aby tam lidé mohli přijít. Já tedy vidím ten morální konflikt. Eh, na jedné straně se nemůžeme dohodnout s politiky některých zemí a na druhou stranu potřebujeme tedy vyřešit otázku uprchlíků. Takže ta vaše otázka, která má morální konotaci, musíme eh, na, musím na ní odpovědět pragmaticky. My bez spolupráce s, Evropo, s Tureckem tento problém nejsme schopni Eh, vyřešit. A není možné zamlčovat problémy, které pro nás představuje určitá část turecké politiky. I o tom je potřeba hovořit. To chci říci eh, švédskému eh, kolegovi. A teď situace Řecka. Řecko potřebuje pomoc a to rychle. Já také doufám, že Řecko tuto pomoc akceptuje. Řecko je, je až eh, po uši eh, v ekonomické sociální, eh, sociální krizi a k tomu je velice zatíženo problémy uprchlíků. Proto tam musíme skutečně účinně pomoci při vybudování hotspotů a další. Nemělo by smysl, abychom budovali hotspoty, kam mohou lidé přijít a potom bychom ty lidi nemohli přerozdělit. To by se Řecko za chvilku proměnilo v obrovský tábor, tedy tábor uprchlíků. Tomu chceme zabránit a francouzský premiér teď v sobotu řekl, že eh, jeho eh, země je eh, ochotna přijmout 30 tisíc uprchlíků, takže kdybychom tedy teď toto mohli zvládnout, tak už bychom mohli rozdělit 160 tisíc uprchlíků. Ale bylo by, bylo, by, bylo by skutečně dobré, aby eh, to, k čemu se všechny členské státy zavázaly, tedy ty kvóty, aby, abychom to mohli nějakým způsobem realizovat. Co se týče Brexitu, máme tady všechny eh, experty z Evropského parlamentu. Eh, jedna zásada, která je pro mě osobně důležitá, to řeknu kolegovi ze Spolkové republiky Německo, který tam se e, velice tedy kontroverzně diskutuje o zajišťování e, vkladů. Slyšeli jsme vyjádření e, starostky z jednoho německého města, německý systém s tak mi také leží na srdci a my budeme muset najít nějakou úpravu, to je naprosto jasné a nesmí to vést k tomu, abychom v Evropě nenalezli nějaký systém za pojištění vkladů. A potom kolega z Portugalska eh, správně poukázal na to, že až přijde další krize, a když ta krize zase povede k tomu, že naše banky nebudou zcela zabezpečeni, zabezpečeny a budou muset zase přijít eh, daňoví poplatníci s tou záchranou, to si myslím, že to politicky už nezvládneme. A poslední eh, poznámka k umluvě o genocidě. Prosím, prosím, že o tom mluvit nebudu ne kvůli tomu, že bych nechtěl, anebo že bych nevěděl, ale já teď musím vést kon- konferenci eh, šéfů státu a vlád. A eh, tato umlova, ta, to mohou podepsat pouze suverénní státy a ty musí rozhodnout, jak v návaznosti na usnesení členského státu, jaké z toho si vyvodí pro sebe důsledky. To je to je složitá otázka. Potom otázka reindustrializace v Evropě, kolege, kolegyně. Ze Slezka položila tuto otázku. Ano, my potřebujeme Evropu jako průmyslový kontinent a to nelze podceňovat. Eh, budoucnost výrobních, výrobních, eh, výrobního průmyslu a to také závisí od naší digitální infrastruktury a účinnosti a rozvoje. Reindustrializace a digitalizace jsou dvě strany jedné mince. Já jsem byl starostou eh, jednoho města eh, eh, v, v regionu, kde se těžilo uhlí. Tam jsme museli projít transformačním procesem, který zabral 30-40 let. Bez pochyby budoucnost bez, bez uhlí v Evropě povede k tomu, že některé regiony tím budou trpět. A co tedy musíme udělat? Transformovat eh, ekonomiku takovýto regionu, která by nevedla k jejich krachu. Eh, už jsme to v některých regionech dobře zvládli, ale tady musí Evropská unie tak pomoci, jak to také činila v minulosti. Ale chci říct si jednu věc. Ten kdo zná, jak vypadá region těžby uhlí, ten dobře ví, že ta transformace se nedá zvládnout ze dne na den. To je transformace, která je naprosto dlouhodobá. Myslím, že už na další otázky nebudu moci odpovědět. Prosím vás, omluvte mě, musím opravdu rychle pryč. Eh, byla tady řada otázek, eh, které se týkaly Kosova, bankovní unie, Nord Streamu, eh, úspěchu eurozóny ale jistě se k tomu bude moci vyjádřit eh, kvalifikovaně i celá řada jiných kolegů. Děkuji vám prozatím za pozornost. Thank you very much. Děkuji, Martine. A my teď zahájíme druhé kolo. Nejprve bych chtěl přivítat pana komisaře Moskovičiho, který se zúčastní tohoto druhého bloku našeho jednání je to komisař, který má na starosti vše kolem financí, celních eh, záležitostí a daňových záležitostí, pan Thomas Endl předseda eh, výboru EMPL Evropského parlamentu, bude předsedat, eh, pan Galtieri, první místo předseda výboru ECON, bude zde přítomen, pan vzhledem k mimořádnému zasedání konference předsedů. Jak se zmínil pan předseda Schulz, jsme to takto museli zorganizovat a pan Galtieri je také členem jako šerpa za Evropský parlament vyjednávací skupiny z Brity, takže všem přeji hodně štěstí.